Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bienkowska, but we've got two small points <laughs> before that. Very uh, Měli bychom přivítat komisařku Běnkovskou, ale ještě předtím musíme rychle projednat dva body. Paní komisařka počká, řekla, že počká před sálem. Uh, možná si bude chtít zakouřit, já nevím, to jenom tak hádám. A zeptám se jí potom. mise nebo návštěva do mm, Evropské agentury pro globální léčky družící systém 3. a 4. listopadu. Byly tam tři členové ITRE na začátku listopadu. Je to agentura, která má na starosti eh, například Galileo, Je to velmi důležitá věc, o zabezpečení toho systému, tržní aplikace a parlament podpořil eh, Galileo, vzhledem k tomu, jak je důležité, aby to bylo úspěšné. Eh, je, bylo by dobře, kdyby to bylo úspěšné a teď bych poprosil členy delegace, aby k tomu něco řekli. Pan Rybik za EPP. Prosím jako první. The floor is yours. Uh, sorry, President, can you uh, again tell me the topic? It... Pane předsedo, můžete mi ještě jednou říct, co to bylo za téma, pardon. To je uh, mise ITRE a to agentury GSNN. E. Chtěl bych zdůraznit, že tato mise uh, byla první eh, misí, kterou vyslal Ruský parlament do této agentury a globální navigační satelitový systém bude hrát zásadní roli v budoucnosti evropských infrastruktur. Program s, s ním bezprostředně souvisí a satelity v budoucnosti přinesou některé nové možnosti pro evropské hospodářství. Jedna z, jeden z nejzajímavějších detailů, které pro mě byly v podstatě zásadní, je to přesné měření času, které probíhá pomocí satelitu v rámci globálních, eh, globálního exaktní, exaktní mikrooblasti, což budeme používat pro synchronizaci sítí. Je to důležité zejména pro inteligentní sítě. Na jedné straně to je tedy oblast, oblast elektrické energie a na druhé straně je to nový systém 5G. I zde to bude důležité. Bude tedy mít tedy telekomunikace, elektřinu, inteligentní využívání energetické energie a zároveň digitální trh a toto vše bude odkázáno na tuto novou technologii. Systém. Globální satelitní navigační systém samozřejmě hraje zásadní roli v navigaci, což znamená, že bude možné počítat zcela nové algoritmy. Vidíme, že momentálně Tady máme jistou odchylku od reality ve virtuálním prostoru, ale tady se otevírají zcela nové možnosti. A proto i v rámci GNSS máme velký zájem na tom, aby se zakládaly start-upy a spin-off firmy. Tady existuje jedna skupina specifická, která se na to specializovala, že tedy nepojde o to, aby se realizovaly ty základní služby, ale také ty odvozené služby, ty možnosti vytváření nových podniků, start-upy a tak dále. A pak zde máme využívání satelitů, které bude, ty budou využívány společně se, zem, se stanicemi na země, takže bude možná nová kalibrace. Například v lesech jsme viděli, že je možné měřit růst lesa. Je možné e, propojit celou řadu senzorů a tím e, vznikají nové možnosti v tomto trhu. Já jsem byl také v rámci rozhodovacího řízení výboru pro rozpočet a zde došlo skutečně k seškrtání finančních prostředků pro tyto dvě oblasti, o kterých jsem hovořil. Komise tvrdila, že tyto platby nebudou nutné v roce 2016, ale že závazky zůstávají v plné výši což e, znamená, že v roce 2018, až budou muset být ty prostředky dány k dispozici, že tedy k dispozici skutečně dány budou. Je možné, že budeme mít v roce 2016 ještě opravný rozpočet pro tyto systémy, že tady bude schválen a komise je tady, má, věří v to, spolehá na to, že bude možné tento projekt plně rozvinout. Sama agentura nám ovšem sdělila, že již nyní trpí nedostatkem personálu a že to zredu, ten cíl snížení personálu 1%, který máme v Evropské unii, jde skutečně k, na jejich úkor, že se tedy snižují e, místa pro úředníky, pro zaměstnance a proto my jsme se snažili vysvětlit komisi, že je důležité navýšit personál agentury a myslím si, že příští rok když budeme mít částečné pokrytí a pokud příští rok už tedy bude vidět, jak je ten projekt využitelný, pak tedy budeme tady muset diskutovat o tom, jak zajistit plné rozvinutí a dokončení projektu do, do roku 2020 a jak možná nalézt nějaké synergické efekty s dalšími agenturami. Děkuji a nyní bych se zeptal eh, našich dalších kolegů, kteří byli v Praze, pana kolegy Tošenovského Zanona, tak kdo chce k tomu něco ještě podotknout, prosím. Kolega Zanona to. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co řekl kolega Rujbik, bych rád dodal ještě několik věcí. Dnes existují na světě dva satelitní systémy. Za prvé ten, co známe, ten, co známe v Evropě, GPS, a ten druhý to je ruský satelitní systém. Oba dva byly vlastně vytvořeny zejména pro obrané účely, ale pokrývají již celou řadu civilních možností využívání, které i my sami neustále využíváme. Momentálně se budují tři georeferenční systémy, čínský, indický a náš Galileo. Galileo by měl být hotov v roce 2019. Systém Galileo má ještě jaksi dodatečné prvky kvality a totiž, že může data také přijímat od těch, kteří se nalezají na Zemi. A tady se otevírají možnosti pro aplikace které momentálně v rámci systému GPS a ruského systému možné nejsou. Do vesmíru chceme, na oběžnou rámu chceme vyslat asi celkově 30 satelitů, 6 do konce roku a tento systém, jak jsem již řekl, má být hotový v roce 2019. Je to velice zajímavé. Viděli jsme při naší návštěvě, do jaký míry pokročila výstavba systému, že je to skutečně velice důležitý systém pro to, aby Evropa měla možnost v plné šíři se účastnit takovýchto globálních projektů. Navíc jsme ještě viděli i projekt Kopernikus, což je projekt pro fotografování planety Země který umožňuje s velice vysokou přesností zjišťovat také ekologický stav naší planety. Jsou to stacionární satelity, které fotografují s vysokou mírou rozlišení. A rovněž jsme také viděli systém EGNOS, který je velice užitečný pro malé pro malá letiště, kde letadla která musí přistávat za špatných podmínek viditelnosti, do, potřebují eh, přesný georeferenční systém, aby přesně věděli, kde se právě v ten okamžik nacházejí. Schrnuto byla to velice zajímavá zpráv, eh, návštěva, velmi nahuštěná a byli jsme přijati agenturou skutečně velice přátelsky. A ještě jedna věc. To, jak se tedy stavíme eh, k úředníkům projektu Galileo což je ta výzkumná jednotka, která sídlí v Praze. To, jak se tedy stavíme k těmto úředníkům, plánuje, že není zajištěno, že tyto výzkumníci budou moci zůstat. Měli bychom tedy zajistit, aby tito výzkumníci měli dostatečný příjem, aby se nestažili pro krátké doby odcházet za lepším výdělkem a opouštět projekt. Ředitel tohoto projektu již nás naštívil na výboru a věci vysvětloval. Nejde pouze o platy, ale také o celkový projekt, o jeho představení. A myslím si, že bylo vhodné, kdybychom pana ředitele zde mohli mít ještě jednou, pokud byste takto rozhodli, pan kolega Tošenovský. Stručně doplnit kolegové, řekli jste návštěvy, která byla skutečně velmi náročná, že se na nás střídali co půl hodiny, tři čtvrtě hodinu přednášející a byla skutečně připravena velmi, velmi dobře a byla to obrovská informační smršť, kterou jsme dostali. Tento projekt, tak jak ji sleduje výbor, je skutečně jedním z největších projektů, už nyní uzavírá eh, agentura smlouvy v, v, v skutečně v zajímavém objemu. Jedna smlouva se blíží k miliardové hodnotě. Eh, I celý ten biznis, který je v rámci navigačních systémů, se odhaduje, že poroste co dva roky se zdvojnásobí, čili ta přidaná hodnota je tam skutečně nesmírně vysoká. Co je důležité, eh, je, že Eh, jsme byli seznámeni s velmi mohutným a dobře připraveným a již nyní pracujícím bezpečnostním systémem, který zajišťuje tak potřebnou eh, jistotu pro tento svým způsobem v tomto světě docela, docela citlivý projekt. Proto i, eh, když jsme o tom hovořili, podpora, aby Kopernikus byl také řízen jako systém s z GSA, protože Kopernikus nemá připravenou tak mohutnou bezpečnostní ochranu, tak jak je u toho u e, Galilea. E, jenom doplním kolegu Zanonáta, e, ten problém je skutečně velmi vážný, e, všichni jsme se na tom zhodli ohledně e, té personální stabilizace, protože na e, pražské GS a tak jako na mnohé jiné se stahuje negativní koeficient, což je demotivující pro ty lidi a myslíme si, že pro tak významné projekty a agentury tento systém se musí změnit, protože je nepřijatelný. Dalo by se určitě hovořit velmi dlouho, ale vím, že jsme pod časovým tlakem. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, thank you, thank you. Eh, mm. Děkuji vám všem kolegové. Děkuji za to, že jste eh, absolvovali tuto návštěvu a také za vaši zprávu. Eh, myslím, že eh, to všechno by mělo být projednáváno šíře v Evropském parlamentu. My bereme vše, co jste řekli, velmi vážně a samozřejmě je to také významný signál směrem k Evropské komisi, která se stará o celou tuto věc. Takže to je k tomu, eh, k agentuře pro globální navigační systém. A teď se dostáváme k bodu číslo 9 a to je informace o pracovní cestě výboru ITRE na desáté zasedání Fóra pro zprávu internetu. Eh, vyslali jsme ad hoc delegaci do Brazílie a eh, počet Eh, který byl v loňském roce čtyři poslanci, v letos to bylo devět a eh, to je velice důležité, poněvadž je to výroční zasedání vždycky. My každý rok vysíláme delegaci a náš výbor ITRE je tedy tím příslušným výborem. Takže je velice eh, důležité, aby to byla naše společná eh, společnost. Eh, máme tedy, měli jsme tam devět pověřených členů z pěti výborů, přičemž ovšem nejdůležitější byl výbor ITRE. Také zde máme šéfa delegace Evropského parlamentu. Byl to náš kolega Carlos Zorinho. A nyní bych mu udělil čas na tři minuty, aby nám řekl, jak to tam probíhalo před pár týdny. Takže rádi si vás vyslechneme. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To nejtěžší eh, eh, eh, je, jak si to schrnout do těch třetí minuty, jak jste říkal, delegace Evropského parlamentu já jsem měl to potěšení, že jsem ji mohl vést jménem naší komise. Delegace byla největší a nej, nejreprezentativnější za celou dobu. Měli jsme čtyři výbory, ITRE, Kutlibe a Šury, STOU, což je naše technologická platforma, pak tam byly zastoupeny také různé politické skupiny a Vždy jsme měli před očima ten mandát, který nám byl udělen, který byl schválen Evropským parlamentem, což je tedy usnesení, který přijal parlament o perspektivě, o výhledu Evropského parlamentu na budoucnost, na budoucnost tohoto fóra. My jsme se e, také setkali s Evropskou komisí předem toho fóra a také během toho fóra jsme hovořili s panem komisem Ancipem, kde jsme harmonizovali na, naše činnosti. Pan komisar Ancip e, byl vedoucí té komis, delegace Evropské um, komise. O co nám šlo? Pro, eh, prodloužit mandát tohoto fóra, dále prodloužit mandát toho, jakým způsobem je to spravováno zúčastněními strany, posílit financování a transparentnost tohoto modelu, dále eh, hovořit s dominantními partnery, o čem se hlavně, což bylo jaksi typy, eh, předmět debat v tomto fóru, pak tady máme model multilateralismu, který by velmi posílil moc vlády. My jsme chtěli, aby jsme zajistili to, že budou funkce podpory internetu pomocí ICANN, aby se tedy zajistila úloha tohoto orgánu, abychom zajistili důvěryhodný, svobodný a přístupný internet. Měli jsme mnoho bilaterálních schůzek, jak je uvedeno v dokumentu, které má k dispozici. Nejvíce se hovořilo mimo o tom modelu zprávy, o tom, o čem tady hovoříme neustále v parlamentu, to už, když hovoříme o digitální agendě, to a nejvíc se, asi nejdůležitější, bohužel, byly některá témata, která zmíním, bohužel tedy to byly atentáty v Paříži a Bamaku. O co tedy šlo? O internetová ekonomika, přístup ke kulturní a další diverzitě na internetu, kyberbezpečnost, důvěryhodnost, otevřenost internetu, internet lidských práv, jak vlastně uchovávat eh, kritické infrastruktury, jak uchovat bezpečnost a univerzálnost eh, internetu, jak se postavit k těm novým praktikám, například k tomu nulovému ratingu, což je způsob, jak získávat nové uživatele. Vytvořili jsme jako eh, delegace parlamentu a komise společný postoj, který se naprosto odráží ve závěrečném dokumentu fora pro zprávu internetu. Já bych tedy řekl, že zastoupení Evropské unie vůbec a hlavně parlamentu bylo velice význačné. Měli bychom i nadále zachovat naše úsilí v rámci dalších for. Měli bychom skutečně tam mít silné zastoupení, transverzální zastoupení s ohledem na témata je chci říci, že je důležité, aby náš výbor byl i nadále příslušný, aby to koordinoval, protože těch témat je hodně, ale to, co spojuje veškerá témata, to je skutečně naše komise. Pane předsedo, já bych závěrem ještě poděkoval všem zaměstnancům, kteří odjeli na toto fórum s námi, kteří nás podporovali v naší práci. Děkuji také členům dalších výborů, protože jsme byli skutečně delegace, která jak si se zhostila se ctí mandátu, který jsme od parlamentu měli. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Ano, byli tam eh, kolegové z ITRE v počtu čtyř a pět kolegů z dalších eh, výborů jako Kultura, Jury, Libe. Takže my jsme určitě eh, tím nejangažovanějším. Děkuji vám za prezentaci a děkuji vám všem devíti za to, že jste nás tam reprezentovali. Je tady paní Vakajpi. Myslím, že je důležité, eh, abychom to tady, eh, abychom si to připomněli. Paní Kaj, vy chcete k tomu něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, chtěl bych eh, k tomu říct několik málo věcí. Děkuji za sekretariátu, za vynikající práci. Prostě všechno bylo dokonale zorganizované. Eh, pokud víte, teda João Pessoa je, je tedy čtvrté nejnebezpečnější město v Brazílii, ale my jsme měli pocit bezpečí. Eh, bylo to velice zajímavé, poněvadž eh, jsme zažili tedy velice zajímavé setkání a také Děkuji Carlosovi za výborné vedení této delegace a my jsme tady eh, skutečně byli ponořeni do práce, eh, neboť eh, volného času tam téměř nebylo. A myslím, že to bylo skvělé. Myslím, že bylo dobré, že se nám podařilo vysvětlit eh, naše vlastní stanoviska eh, různým dalším účastníkům. Jsme tam tady eh, místo předsedu, byla tam delegace ze Spojených států, s Brazíliem a já musím říct, že parlamenty jsou obávané jako producenti další regulace, ale pokud se týče svobody eh, projevu, tak tady taky spolupracujeme například s Indií a eh, tam eh, se hodně pracuje na bezpečnosti webových stránek a tak dále. Ale myslím si, že je důležité eh, si uvědomit, že eh, není všechno úplně v pořádku, že někde třeba v Indii dochází tedy k eh, rušení stránek, které jsou třeba příliš kritické vůči vládním autoritám. A jak řekl Carlos, my doufáme a chceme také zajistit, abychom měli další následné zpracování. Chci ještě jednou poděkovat za vynikající práci sekretariátu. Ano, děkuji vám, děkuji vám za vaši zprávu a také za vaši účast v Brazílii. A teď se dostáváme k bodu číslo 10 na programu a já se omlouvám paní Alžbětě Běnkovské, že už máme pět minut spoštění. Strategie pro jednotný trh výměna názoru s Alžbětou Běnkovskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Tak. Chtěl bych říci, že jde o, dnes o součást strukturálního dialogu a je to samozřejmě také pro nás všechny příležitosti, abychom se eh, dotazovali to, co nás zajímá eh, v oblasti pracovního programu Komise na příští rok. My tedy víme, že k tomu programu patří také lepší regulace a my v tom eh, máme svou část zodpovědnosti. Důležité je, aby ve všech těch tématech, možná s výjimkou vnitřního trhu, eh, abychom si uvědomili, že de facto máme své odpovědnosti jako výbor ITRE určitě tedy vnitřní tedy určitě průmysl podnikání a malé střední podniky. Čili proto je velice důležité, abychom eh, si vyměnili názor. a nyní prosím paní komisařku, aby se ujala slova. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, jak bylo správně řečeno, je to součást našeho strukturovaného dialogu a já vám chci podat nejaktuálnější informace, ale také se těším na tu diskusní část dnešní schůze. To možná bude zajímavější než ta mé prezentace. Dovolte mi ještě řekla několik slov k strategii pro jednotný trh. K pro také o konkurenceschopnosti průmyslu a také vám můžu říct něco o automobilovém průmyslu, Volkswagenu a dále o smírném průmyslu, naše plány na příští rok v tomto kontextu. Jak už bylo řečeno, to jsou dva body, které se zařadily do pracovního programu komise na příští rok. Nejprve tedy strategie pro jednotný trh. My jsme se zaměřili na tři klíčové výsledky, které by měly z té strategie vzejít. Nové příležitosti pro spotřebitele, pro podniky, dále modernizace našeho průmyslu, nebo obecně celého A to, co je pro mě důležitější v té strategii, Ne, že by to ostatní nebyly důležité, ale eh, je to právě dosažení výsledku. Nejprve tedy těm novým příležitostem pro naše spotřebitele a pro podniky, ale také pro eh, menší podniky a startupy. Už jsme s tím eh, začali u Unie pro kapitálové trhy to je všechno součástí toho širšího rámce. To také má být, eh, ještě jedna strategie, která má být přijata formálně zítra, je to cirkulární ekonomika, to má na starosti společně s komisařem Velanem. A této strategie máme koordinovaná opatření, například na eliminace administrativního břemene. Ale to ještě není úplně rozpracované, tam to ještě eh, musíme eh, do eh, dělat, protože ta strategie je doprovázena velmi podrobným časovým plánem všech těch opatření, která se mají provádět. Také máme iniciativu pro startupy. Chceme také, aby podnikatele mohli vždycky dostat druhou šanci. To byl jeden z těch nejčastěji eh, citovaných požadavků eh, od podniků. Společně s paní komisařkou Jourovou chceme udělat rámec, aby mohli dostat tu druhou šanci a potom eh, jde o nové pokyny o tom, jak ty stávající pokyny a pravidla by měly pomoci to, čemu, tomu, čemu se říká kolaborativní ekonomika, protože tady bychom měli mít jednotný přístup. Protože v současnosti je ta situace taková, že se to liší eh, naprosto zásadně eh, ve členských státech. S tím eh, je spojen druhý soubor výsledků, což je modernizace hospodářství, tak bychom měli mít eh, systém aktuálnějších standardů, které budou odpovídat reálné situaci na trhu, aby podniky také měly lepší přístup k veřejným zakázkám, zejména to platí pro malé a středně velké podniky. Další bod je samozřejmě, jak už jsem říkala, dosahování konkrétních výsledků. Potřebujeme všechny ty pokyny a pravidla, ty se musí eh, efektivně v praxi provádět, takže my navrhujeme strategii vynucování pravidel. Chceme například eh, zlepšit to praktické provádění našeho monitoringu trhu. A tady si eh, myslím, že by bylo dobře se zmínit o tom posledním vývoji v té kauze Volkswagen asi nemusím zdůrazňovat, jak důležité je mít praktický režim pro dohled nad trhem. My jsme snažili jednat co nejrychleji, kolektivně, jak víte. Komise nemá formální pravomoce eh, v této oblasti, ale já jsem se ujala vedení. My tedy napřed vyšetřujeme na národní úrovni, snažíme se to koordinovat a vyšetřování. Očekávám, že ty výsledky by měly eh, být k dispozici během několika dní, protože včera vypršela ta lhuta Volkswagenu pro oznámení výsledku vyšetřování. Teď pracujeme také na zlepšení eh, těch testů pro eh, reálné hm, podmínky. A z mého pohledu se podařilo vyjednat dobrý kompromis, který byl nezbytný. protože skutečně musíme mít velmi solidní eh, zkušební metody, které začnou rychle platit. Teď eh, by se tedy mělo měl snížit eh, ty emise ze, ze 400 mg na 162 mg. Vím, že kolem toho panuje řada obav, ale já pořád doufám, že budete hlasovat pro. protože z mého hlediska eh, je to dobře vyvážený kompromis. Jednak z toho ekologického hlediska, ale je to také dosažitelné pro automobilový průmysl. A za třetí, pracujeme na novém postupu pro měření spotřeby paliv A komisař Kaněta to má na starostě a ten návrh by měl přijít eh, v několika měsících. A další velmi důležitá věc je návrh, jak zlepšit homologizaci vozidel a zajistit nezávislost těch testovacích organizací. A my teď dopracováváme podrobný návrh který eh, by měl průběh prosince být předložen. A potom jde o dohled nad trhem. Tam to také musíme urychlit. A v tom nám pomůže strategie pro jednotný trh. Průmyslová konkurenceschopnost. Přístup, který my jsme zaujali, je velmi zaměřený, je zacílený, je tam 22 konkrétních opatření rozdělených na tři okruhy výsledků. Jo. Zaměstnanost, hospodářský růst, ale také konkurenceschopnost. My teď postupně začneme předkládat konkrétní návrhy, tam budeme potřebovat vaši podporu. Naše strategie pro jednotný trh ale e, zahrnuje také například trhy pro digitální trh, protože to spolu souvisí. A je to stejně, je to oba návrhy jsou stejně důležité, protože digitalizace průmyslu je pouze jednou stránkou té celkové modernizace. Jak jsem popsal náš nový přístup k konkurenceschopnosti průmyslu, teď jde o to, jak dosáhnout konkrétních výsledků. Já bych mohl uvést tři příklady například modernizovaný model standardizace, který by nám měl umožnit přecházet na nové technologie a reagovat na změny na trhu, aby podniky se mohly rychleji zařazovat do globálních řetězců hodnotových. Potom jde o ochranu inovací a to, jak usnadnit podnikům fungovat na jednotném trhu. A průmysl jako takový je velmi široké téma. Ale bychom chtěli řešit eh, základní problémy, které se řeší v celém evropském průmyslu, například nedostatek investic, eh, ceny z energie, efektivnost a nekalá hospodářská soutěž. Všechny ty věci já budu řešit v průběhu příštího roku. Několik slov k vesmíru a k obraně. A to proto, že s tím souvisí dvě důležité iniciativy, které jsou v našem pracovním programu u vesmíru. My chceme přiložit eh, vesmírnou strategii pro Evropu, kde chceme popsat naše vizi, naše priority, chceme plně využít eh, ten potenciál programu Kopernikus a Galilea pro občany a pro podniky. Eh, víme, že to jsou projekty, které eh, v tomto roce fungovaly dobře a my chceme zúročit všechny ty příležitosti, které to sebou přinese. Dále chceme podpořit větší eh, využívání těchto služeb, aby tím vznikly nové podnikatelské příležitosti a také chceme reagovat také na změny v vysmírném průmyslu a chceme na to jasně reagovat jako Evropská unie. Teď ještě eh, nejsou k dispozici informace, ale myslím, že už se začínají vyjevovat ty nové priority. My jsme o tom včera diskutovali také s lucemburským předsednictvím a se českými státy o eh, vesmírné agentuře, eh, vesmírné agentuře a musíme nejprve plně implementovat Kopernikus a Galileo, musíme identifikovat opatření na podporu trhu, nebo využívání těch nových služeb trhem a veřejnými orgány. Potom musíme identifikovat nové nástroje, jak vytvářet nové příležitosti a potom se musíme dělat například na zjednání přístupu, lepší propojení výzkumu a dále chceme také měnit ten systém řízení a zprávy. Není to úplně věc, ale mělo by to všechno fungovat v dobrém ehm, prostředí. A teď k obraně, to eh, s tím trochu souvisí s tímhle smírem. Chceme mít akční plán pro obranu. Tam by měly být dva hlavní cíle. Teda chceme podpořit spolupráci v oblasti obrany a v kritických oblastech, Logickou autonomii Chceme také podpořit výzkum a e, technologie pro dvojí využití. Chceme tedy zohlednit e, tyto priority a propojit to s dalšími strategiemi, které v Evropské unii máme, kterou například má na starosti vysoká představitelka Mogherini. Ale Dále máme eh, nové nády týkající se satelitní komunikace. To jsou všechno důležité aspekty naší promyslové politiky a eh, já vás budu postupně informovat o novém vývoji, protože hlavním cílem těchto iniciativ je vytvořit podmínky pro růst, pro zaměstnanost nechci bože slovo reindustrializace, ale chci spíše mluvit o posílení postavení průmyslu v naší ekonomice. Děkuji vám, paní komisařko. Oh, sorry. Uh, thank you, madam. And we start our discussion. Zahajuji diskuzi. Nejprve zástupce politických skupin, pan Karenč za EPP. Thank you very much, uh, chair. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, se, se omlouvám, že jsem eh, musel odběhnout ven kvůli telefonátu. Já bych eh, to chtěl tak nějak se na to podívat s od, Eh, vy vlastně máte v portfoliu také průmysl. A my jsme začali velký skandál v automobilovém průmyslu, což je jedno z klíčových odvětví, eh, zejména tedy třeba v dýzlových technologiích eh, vedeme jako Evropa. A tady se hodně říká, že problémem spočívá v té dieselové technologii, že to máme opustit a pustit se elektrickou cestou a tak dále. Ale eh, Evropa eh, má v této oblasti opravdu konkurenční výhodu, protože my jsme nejdále eh, v dieselových motorech. Otázka je, ono to vlastně není v našem zájmu, abychom od toho opouštěli. Eh, mě by eh, zajímalo, eh, vy jakožto komise tady můžete, nebo měli byste se k tomu postavit a vlastně vy to můžete bránit, čili co byste navrhovali v tomto smyslu? Jak tedy podpořit evropský automobilový průmysl jako takový? Nejde jenom o Volkswagen, to je daleko širší věc. Aha jak to tedy bránit eh, vůči, vůči tedy i konkurentům, kteří eh, to využívají a eh, jak tedy dále s těmi přísnými emisemi? Děkuji. Nyní pan Polkanika. Děkuji, budu hovořit rumunsky. Dnes je pro nás zvláštní den, státní svátek. Protože teda já vám blahopřeji, blahopřeji ke státnímu svátku všem, kdo pochází z Rumunska. Já se omlouvám, jak jsem to nepřipomenul. Dnes má Rumunsko státní svátek. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Srdečně vás zde vítám. Děkuji vám, že jste přišla k nám do výboru. Rád bych zmínil jeden problém. Evropský parlament a výbor ITRE se snaží starat se o průmysl a zde je, myslím, důležité, abychom naše úsilí vyvíjeli společně a také za spolupráci DG Growth pro růst. Ale jedna věc mne poněkud mate. Nevždy máme k dispozici informace, které potřebujeme a ne vždy máme informace od těch, které by je nám měly poskytovat. Mám tím na mysli právě generální ředitelství pro růst. V jednom případě se nám nepodařilo schválit zprávu a to souviselo s tím, že jsme nevěděli, nedostali ty informace, které jsme požadovali. Pak jsem přišel um, generální řešitel DG Grove, ale on řekl, my vlastně za to neodpovídáme, v podstatě za to odpovídá generální ředitelství pro klima, ale nechtěli jsme z toho dělat žádný skandál, nechtěli jsme, aby generální ředitelství pro růst a pro klima čelilo někomu žádnému skandálu a pak se nestalo nic. A nyní máme například ETS tady. Studie hodnocení dopadu na průmysl, která má říci, do jaké míry bude e, průmysl postižen těmi opatřeními. A i zde máme pouze velmi málo informací a nedostali jsme vůbec žádné odpovědi na otázky, které jsme položili. Možná je dostaneme dnes odpoledne. A tak to bych mohl postupovat dále. Měli jsme například včera rozpravu o energii, getice. Měli jsme tady zástupce z generálního ředitelství, já doufám, že jsem to pochopil správně. E, bylo tam řečeno, že oni jsou proti a přitom šlo o dlouhodobou strategii. A pak e, průmysl řekne, že to je ale jedno z důležitých témat. A generální ředitel pro růst vždy opakuje to, že je třeba být důvěryhodný a plánovat dlouhodobě, že to je zásadní pro průmysl, že nejde o to, aby se ceny navýšily ze dne na den. Já nevím, paní komisářko, zda to víte, ale například, co se týkalo průmyslu a inteligentních sítí, tam by nám bylo řečeno, že to musí fungovat, ale pokud tam dojde k rychlé změně cen, nárůstu či poklesu, tak to bude velice obtížná situace. Já a pan předseda Budech jsme byli včera šokováni. Má toto být skutečně vize evropského průmyslu? Takovou to vizi komise má? Tady třeba se mít, abychom se měli na pozoru, jinak eh, bude Evropa bez průmyslu. Já tedy vůbec nevím, jakou strategii komise, co se týče průmyslu, má a jaké podmínky chce nastavit. Myslím si, že by zde ale měli být zástupci generální ředitelství pro růst. Není možné předložit nějakou strategii, nastavit nějaké podmínky, dopoledne pak se změní ceny a odpoledne to vypadá úplně jinak. To prostě není možné. Já doufám, že jsem nepochopila. Ještě jednou vás zde vítám a velice vám děkuji za to, že se zasazujete o evropský průmysl. Of ECR. Děkuji pan kolega Tošenovský za EKR. Je, je dneska Národní svátek České republiky, ale můžete mluvit česky, není problém. Do, e, já, my nemáme e, Národní den a Netroufal bych si hovořit rumunsky, to skutečně bych při vší ústě a také se připojil k té gratulaci Národního dne eh, Rumunska. Eh, já bych se také připojil k, ke kolegům a jsem rád, že máme dnes příležitost hovořit s paní komisařkou o tak eh, zásadní věci, která patří k jedním těm základním kamenům Evropské unie a to je jednotný trh, který Eh, máme v těch základních preambulích vůbec eh, Evropské unie, ale všichni víme, že se nám to, že pořád narážíme na mnohé bariéry, eh, které, které nenasvědčují, že bychom ten jednotný trh velmi rychle byli schopni zvládnout. I chtěl bych i poděkovat za to široké spektrum toho vašeho úvodního slova, kde čeho všeho se dotýká a co musíme, co musíme řešit. Já z důvodu časových eh, si dovolím pouze dvě poznámky. Ta první je k volnému pohybu služeb, eh, který, který byl takto jaksi zařazen také k jedním těm základním kamenům eh, hm, Evropské unie a všichni, jako, všichni se často setkáváme s tím, že Eh, právě služby narážejí na velké problémy toho přeshraničního kontaktu. Já si pamatuji, že už za doby českého předsednictví eh, byla přijata směrnice a bylo to jedno z velkých témat českého předsednictví o, mm, o společném, společném trhu služeb a eh, proto možná můj dotaz, jak jaký další postup, o kterém vy jste hovořila, jak, jak tyto bariéry, které jsou často hloupé administrativní, eh, často zbytečně vytvářené eh, administrativy a legislativy, která tomuto brání. Čili jaký je vaš, váš pohled, jak dál posunout eh, skutečně ten volný pohyb služeb dopředu. Druhá poznámka je k duševnímu vlastnictví které zmiňujete v jiných svých, eh, eh, svých eh, textech. Jsem rád, že komise zahrnula strategii pro jednotný trh i problematiku dodatkových ochranných osvědčení pro výrobce generických léků. Vím, že to je část, speciální část trhu, ale je tam velmi důležitá jedna záležitost a to je výjimka pro vývoz do třetích zemí, protože tak, jak jsem byl informován, výrobci a, a jsou to velmi stěžení výrobci generik, tak pokud tuto výjimku v nějakém eh, časovém horizontu nezvládneme, tak eh, tento velmi mohutný eh, trh z generiky opustí Evropskou unii a bylo by to zase omezení našich velmi sofistikovaných výrob, protože výroba generik patří skutečně k těm vrcholným, vrcholným ekonomickým aktivitám. Děkuji paní komisařkou a také se připojí k tomu, k tomu přivídání vás tady ve výboru. Thank you, madam. Uh, eh, Mr. Děkuji vám. pan Björk? Jako Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova a rovněž bych chtěl poděkovat paní komisařce za informace, které nám poskytla. Konkurenceschopnost je skutečně zásadním tématem, rozhodujícím tématem, zejména pro náš výbor. Potřebovali bychom, potřebujeme právní rámec, který skutečně podpoří naše podniky, ale bohužel i nadále existuje v této oblasti celá řada překážek a proto naše podniky nejsou skutečně konkurenceschopné a úspěšné na mezinárodním trhu. Mám jeden dotaz, který byl položen již jedním z mých předřečníků. Jde o generika a jejich výrobu. Zde je přístup na trh v třetích zemích omezen respektive v třetích zemích může výroba generik začít mnohem dříve, ale v Evropě existují mnoha omezení, zejména omezení, která se týkají certifikátu. Máme te pocit, že je tady nějaké naděje pro úpravu pro výrobce generik v tom smyslu, že by tito výrobci měli ulehčený možnost vývozu svých produktů generik do třetích zemích. Myslím si, že úprava patentové ochrany je suboptimální. Musíme na tomto poli učinit ještě mnohé a pokud by se nám to podařilo zlepšit pouze trochu, tak bychom vytvořili i mnoho pracovních míst. Pan kolega Blanco López. Muchas gracias. Eh, Děkuji. Rád bych eh, přišel s takovým komentářem. Co se týče strategie posílení vnitřního trhu, v této strategii je jedna kapitola o kolaborativní ekonomice, kde je snaha popsat podniky to, výhody tohoto nového modelu jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Těch výhod je mnoho. Za prvé, diverzifikace zboží a služeb, dále nižší náklady pro občany. Ale rizika E, se tam nezmiňují. A tím mám na mysli dopady nových obchodních modelů na stávající trhy a problémy s úpravou a právní potíže, právní stížnosti a tak dále. Největší výzvou kolaborativní ekonomiky, nehledě tedy na tu nutnost vytvořit záruky pro spotřebitele, je zejména ochrana zaměstnanců. Kolaborativní ekonomika někdy vnáší do hospodářství více flexibility a lepší slučitelnost profesního a osobního života. Ovšem, je zde posílené riziko nejistých pracovních podmínek, což by mělo negativní dopad na zaměstnance. Paní komisařko, máte již nějakou připravenou nějakou strategii, jak tomu čelit? Děkuji. Pan Píper, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem zde na druhé straně než předřečník. Mám dvě věci. Jednak mi jde o téma automobilového průmyslu a emisí. Myslím si, že návrh komise, jak jste ještě jednou popsala, je velice dobrý, vede k cíli, který jsme si vetkli. Jsou to věci, které asi bude obtížné jich dosáhnout, ale z hlediska celého kontextu je třeba se o to pokusit. E, prosím vás o váš odhad, co by to znamenalo, kdybychom, nebo k čemu by to vedlo, kdybychom my jako parlamentu celou věc odmítli? Jaké dopady by to mělo na e, automobilový průmysl? Na tomto místě bych rád ještě podtrhl, že v Evropě máme 12 milionů zaměstnanců v tomto sektoru tady v automobilovém průmyslu. A pokud si představíte auto, tak 75% tvorby hodnot tohoto auta vytvořily malé a střední podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců. Tedy 75% toho jednoho auto vyrobí malé firmy. Co by se tedy stalo, kdybychom my šli tou cestou těch snah může pouze ještě zpřísňovat veškeré ty předpisy, ale musíme si uvědomit, že jde o vlastně kriminální čin jednoho jediného koncernu a my nemůžeme dopustit, že tady budeme generálně všeobecně podezírat celý sektor. A druhá věc. Téma, které máte také v kompetenci, to jsou lovecké zbraně, pálné zbraně a e, revize odpovídající směrnice a my tady máme obavy, až jsme bombardováni eh, lovci a myslivci eh, sportovními střelci, kteří si dějí velké obavy o svou budoucnost, neboť se zdá, že toto odvětví, já bych to nazval tedy lovci, myslivci a sportovní střelci, jsou pokládáni za teroristy. To si nemůžeme nechat líbit. Koluje mnoho zvěstí a sám, paní komisařko, co prý komise vše plánuje učinit. Možná byste nám to mohla poněkud objasnit a doufám, že to bude v tom smyslu, že tak přísné to zařízení nebude. Děkuji. Naše otázka se vlastně blíží problematice, eh, eh, problematice eh, ochrany zvířat. A ještě pan kolega Kierek. Děkuji, pane předsedo. Také pokud se týče motorizace, automobilový trh v Evropě e, není přirozeně jednolitý, jak je vidět, poněvadž jsou země, jako je třeba Polsko, Španělsko, Rumunsko a řada dalších, kde e, střední stáří automobilu je 13 let, třeba v Polsku. Jinak řečeno, e, máme tady co dočinění eh, s jakýmsi velkým šrotištěm, eh, které produkuje eh, vysokou míru emisí, zejména NOx. Ale současně s tím máme strukturu, která se tím může zabývat. Jsou to malé střední podniky, které také nemohou fungovat jednolité, protože ne všude máme Eh, tedy příslušnou legislativu. Zemna tam, kde máme pro problém průmyslu určitou moto eh, monopolizaci. Samozřejmě bylo by dobré, kdyby tato eh, klauzule byla přijata ve všech evropských zemích, protože tím bychom nebrzdili rozvoj malých a středních podniků,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 já bych chtěl poděkovat zejména paní komisařce Běnkovské za její aktivity v oblasti podpory malých a středně velkých podniků. Zejména program Erasmus pro mladé podnikatele je skutečně velkým úspěchem a byl bych rád, kdyby se v tomto programu mohlo pokračovat dále a pokud by mohl být posílen. Včera jsme tady hovořili o těch Female Business Angels, o těch ženách, podnikatelskách, eh, což bylo velice dobře přijato, zejména v zemích, kde je velká nezaměstnanost, která dopadá zejména na ženy. Myslím si, toto je taková nová koncepce, která těm lidem dodává odvahu. Pak se máme iniciativu, která začala letos, to je to mikropodnikatní, na tu jsme se soustředili, nebo vždyť e, nyní v situaci, kdy k nám se stihuje milion migrantů, ale příští rok možná dvojité množství, tak tady bude důležité je nejenom integrovat do pracovního trhu, ale jim dát také podněty pro to, aby e, vlastně se stali, podnikali samostatně v obci, kde budou, nebo vytvářel něco pro všechny evropské spotřebitele. Tady je skutečně podnikatelský duch podnikání důležité, aby migranti vytvářeli své vlastní podniky, měli možná i své zaměstnance a tady my se snažíme co možná nejvíce vylepšit standardy. Myslím si, že náš cíl 20% či o 20% více výroby v Evropě do roku 2020 je cílem dobrým. Bohužel Momentálně tady máme přesně opačný trend. Momentálně e, ztrácíme a mým cílem by bylo, abychom do roku 2030 měli v Evropě o 30 více výroby, ale proto musíme vytvořit základ, základ, aby skutečně e, výroba byla možná, zaměstnanost byla možná a nechceme vytvářet chudobu, chceme vytvářet blahobyt a to jde pouze pomocí práce. A dále spalovací motory, tady podle mě je důležité, abychom je nepokládali všeobecně za špatné. Musíme si vy, ujasnit, že co se týče dlouhých eh, vzdáleností a těžkých nákladů, tady se prostě bez spalovacích motorů neobejdeme. A my bychom měli zajistit, aby tato oblast, tento sektor neměl nakonec špatnou pověst, neboť to hrozí. Děkuji. Především se chci připojit eh, k tomu, co řekl pan Blanco López eh, o tom sharing economy a collaborative economy a tedy, že bychom neměli zapomínat na lidi, kteří pracují v této oblasti. Také eh, jste zmínil eh, cirkulární ekonomiku, ten změnila. Daří se nám to skutečně realizovat, a nebo třeba eh, chce to nějaké zásadně, zásadně reformy rozhodování, jako třeba oprav vozidel, jak říkal pan Gerek. A dále hovořil jste o vesmírných eh, technologiích, což je opět eh, velký sektor a týká se to klimatických změn, bezpečnosti, zdraví a další oblasti. Myslím, že v této oblasti je poněkud zmatek o tom, kdo za co zodpovídá mezi těmi různými organizacemi EU a tak dále, čili mě by zajímalo, jak tady bude vypadat strategie na řešení alespoň části těchto problémů ale také třeba eh, větší zapojení parlamentu, pokud se týče vesmíru, poněvadž myslím si, že eh, tady ten vztah eh, mezi komisí a agenturami a parlamentem je poněkud, řekněme, ne zcela, ne zcela dostatečný. Děkuji paní Virkunen. Děkuji, pane předsedo. My v neděli eh, nebudeme eh, také slavit, eh, slavit Den nezávislosti ve Finsku, takže já budu hovořit finsky z toho, této příležitosti. Hyvästä, kattavasta esityksestä. Takže já vám velmi děkuji za tuto prezentaci. Především bych chtěla podpořit eh, to, co jste zaznělo eh, k té sdílené ekonomice, sharing economy. Eh, myslím si, že toto je důležité. My máme v Evropě řadu firm v potížích, protože regulační rámec, ať už národní nebo, mm, nebo evropský, nepříliš zohledňuje B2B sektor. Čili ono pustit se do nových, do inovací a e, používat je takto skutečně e, není nic jednoduchého. My tady máme e, třeba různé služby, které všem používají různých pravidel, jako je Uber nebo, nebo Airbnb, čili možná, že tady skutečně by bylo třeba je regulačně nějak umístit eh, do ekonomiky. další důležitá otázka, to je otázka budoucnosti společného trhu. Eh, myslím, že tady bychom chtěli zdůraznit důležitost společného trhu, zejména tedy eh, teď v době uprchlické krize. Je třeba říci, že svobodný pohyb lidí pro nás má skutečně velkou důležitost a my bychom tedy chtěli vědět, pokud se bude na hranicích kontrolovat, jaký dopad to bude mít na společný trh. A to, co řekl, řekl Markus Pieper, eh, také u nás eh, eh, tato směrnice vyvolává otázky. No, my budeme mít eh, den nezávislosti a víkendu, máme rezervisty a rezervisté eh, používají zbraně, které podle té směrnice budou zakázány. A to, to skutečně ve Finsku eh, opravdu, opravdu vyvolává velký, velké pozdvižení a my bychom byli velice rádi, kdyby se dalo vřídit nějakou výjimku. Ah, okay. Pardon. Merci, monsieur président. Merci. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte u nás na výboře. Chtěl bych také popřát eh, všechno nejlepší eh, Rumunsku vzhledem tomu svátku, ale také Máme ve Francii den kovo, pracovníků v kovo průmyslu. Neměli bychom mluvit bez jednotného trhu, bez toho bychom brali ohled na zbytek světa. Protože to spolu souvisí a, a víme, že je potřeba zlepšovat konkurenceschopnost, ale e, Musíme si uvědomit, že to všechno je ve vztahu k vnějšímu světu a že musíme neustále myslet na to, že některé ty nástroje a pravidla, které přijímáme, by to mohly ohrozit a že je potřeba mít partnerství, eh, například eh, s Čínou, které bychom my rádi prohloubili. Víme, že Čína ale nemá stejná pravidla, jako máme my a že to hodně lidí znepokojuje v Evropské unii s tím, že by Čína měla, být, eh, měla dostat statut tržní ekonomiky. To by mohlo zkomplikovat život našem průmyslovým podnikům. Stejně tak eh, víme, že to politické řízení nebo zpráva eh, čínské měny Yuangu eh, také může mít velký vliv na naše konkurenceschopnost. Takže i v tomto případě možná se snažíme mít nějaká společná pravidla pro ten náš jednotný, jednotný trh, abychom se vyhnuli nekalé soutěži, ale neumíme eh, čelit Číně, například eh, teď jsme to svědky v ocelářství. A nikdy vlastně nebudeme v rovnoceném postavení vůči Číně, nebo naše podniky nebudou v tom rovnoceném postavení. A potom jde také o eh, správný patentový systém. Ehm, dnes nějaký podnik, který se usadí v Číně, tam má povinnost uzavírat společný podnik s nějakým čínským podnikem a tím se dělit o to know-how, o naše technologie a o naše patenty. A to je také vážné riziko, které eh, musí podstupovat naše podniky. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. A ještě druhý bod, který možná nespadá do vašeho portfolia, ale já si myslím, že jako prů, komisařka pro průmysl byste měla zaujímat stanovisko k následující otázce a sice, jak eh, dlouho ještě bude Evropa bránit vytváření národních šampionů eh, v průmyslové oblasti. Já si myslím, že je na čase, aby Evropa nově definovala eh, relevantní eh, podíl na trhu. Neměli bychom bránit některým partnerstvím nebo fúzím mezi evropskými podniky za Eh, s tím, že se říká, že by získali příliš dominantní postavení, ale potom zase zavíráme oči před tím, že sem přichází určitý dovoz, například z Číny, který eh, dominuje třeba 50% trhu. Eh, stalo se to například v Itálii, kde také jeden ocelářský podnik Eh, který chtěl fúzovat, chtěl zvětšit své postavení v minulosti, ale komise to zamítla právě s tím poukazem na to, že by to bylo příliš dominantní, ale teď eh, eh, Evropská komise zavírá oči před dovozem některých ocelářských výrobků, které přitom zabírají více než 50% na trhu. Mám přece mluvil tak dlouho. Least not longer than three minutes. But... Měli byste mluvit maximálně tři minuty, možná dvě minuty by byly lepší. Pan Helmer. Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od některých svých kolegů, já musím říci, že my ve Velké Británii dnes neslavíme žádný svátek nezávislosti, ale doufáme, že po našem referendu budeme moci oslavit eh, nezávislost od Evropské unie. Chci poděkovat komisařce za velmi zajímavou prezentaci. My eh, jsme teď tady slyšeli několikrát zmíněno slovo konkurenceschopnost a já bych se chtěl zeptat paní komisařky, jestli souhlasí eh, s mojí obavou, že ceny za energie v Evropě jsou největší hrozbou konkurenceschopnosti průmyslovým podnikům. A v tomto kontextu bych se chtěl zeptat, jestli paní komisařka bude se svými kolegy v komisi hovořit, eh, tedy s kolegy, kteří mají na starosti energie a klimatické změny, aby jsme k tomu, aby změnili současné politiky abychom měli dostupné eh, a eh, solidní zajištěné dodávky energii. Také se chcete, paní komisařky, jestli zvažuje eh, práce na systému ETS. Máme tedy ten systém obchodování s emisními povolenkami, ale tě, tak máme obavy z toho, že naše průmyslová výroba se bude přesouvat do zemí, kde nemají tak přísné emisní, emisní normy a vzhledem k tomu eh, to vytváří břemeno eh, pro zejména malé a střední velké podniky, které paní komisařka má také na starosti. Je tady hodně rozdílu mezi členskými státy. My například nemusíme mít referendum, abychom mohli slavit nezávislost. A teď má slovo paní Nibler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, omlouvám se, přišla jsem poněkud pozdě a nemohla jsem naslouchat vašemu výkladu, ale přečetla jsem si vaši strategii pro vnitřní trh a ráda bych zmínila tři témata, První téma, vaše strategie pro vnitřní trh a svobodná povolání. Tady hovoříme o lékařích, o zubních lékařích, o právnících, architektech, stavebních inženýřích a tak dále. Nevím, to zde již někdo zmínil, ale já mám dojem, že tyto profesní skupiny, které u nás v Německu a v celé řadě dalších zemích eh, vytvořily velice dobré vlastní organizace, Nyní mám pocit, že tyto organizace těchto profesních skupin chcete nějakým způsobem dát na úzdu. Ale tyto profesní organizace u nás, u těchto svobodných povolání, zajišťují vysoké kvality eh, to, té či oné profese. Tyto profesní komory zajišťují vysokou kvalitu vzdělávání dalšího stojení a vzdělávání do rostu profesního a tím vlastně pomáhají státu. E, tuto zátěž od e, něj odnímají a já si myslím, že takovéto organizace nejsou určitě nějakou překážkou obchodu. Naopak ještě kvalitu těchto profesí u nás v zemi, pomáhají státu a já vás tedy prosím, abyste nešla jaksi proti těmto organizacím. A dále skandál s Volkswagenem, kolega Pieper, Pieper o tom již hovořil, i kolega Rübich, já s nimi sympatizuji, ale prosím vás, v rámci jaksi toho objasňování toho skandálu, ke kterému jistě přispějeme, prosím, zajištěte, aby tato technologie měla v Evropě budoucnost. Je to ne e, technologie, která je šetrná vůči životního prostředí, dízlové motory jezdí po všech evropských silnicích, takže paní komisařko, já vás prosím, aby se zajistila to, že právě tento průmysl bude i nadále podporován. A poslední bod zbraně, legislativa v oblasti zbraní, tady pouze podporuje to, co již bylo řečeno. V Německu máme velice přísnou legislativu, která se týká držení zbraní. Před několika lety jsme měli e, jakési incidenty, kde došlo k zneužití zbraní, pak jsme zpřísnili veškeré naše právní předpisy a bylo by nevhodné, aby tady Evropa pomocí své harmonizace tady působila akcionisticky a ještě vše zpřísňovala. Tady je skutečně méně více. Děkuji, pan Henkel. You are undoubtedly Děkuji. Eh, asi vás eh, bude, budete mít zájem o zvýšení eh, průmyslové konkurenceschopnosti v Evropské unii. Víme, že tady zrůstá deinstitucionalizace industrializace EU. Takže se vás chci zeptat, jestli vidíte souvislost mezi eurem, které je příliš silné pro některé evropské státy a brání to jejich exportu. A na druhou stranu je pro některé státy, například pro nás, euro příliš slabé. A u nás to zvyšuje tempo deindustrializace. Takže moje otázka je, souhlasíte s tím, že to spolu souvisí? že ta jedna měna eh, pro všechny škodí státům na jihu Evropy a je v podstatě to vytváří jakési dotace pro severní část Evropy. Děkuji. Ještě někdo žádá slovo? Není tomu tak. Celá řada otázek na paní komisařku. Velký zájem o to, co nám teď řekne. Zazněla tady řada zajímavých témat, spadajících do vašeho portfolia, také vesmírná politika a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět trochu uspořádaným způsobem. Všechno jsem se zaznamenala a vezmu to postupně, tak jak jste ty otázky kladly. Nejprve k tomu automobilovému průmyslu, protože několik z vás se na to ptalo. Chtěla bych to říct velmi důrazně, že my rozhodně nechceme přijít o náš automobilový průmysl, chceme ho podpořit. Tím odpovídám některé z vás, kteří jste se na to ptali. A já jsem tady pro to, abych eh, zastupoval ten, eh, ty zájmy průmyslu na, v rámci komise a samozřejmě musím brát ohled na všechny ty závazky členských států v předchozích letech. Ale automobilový průmysl je klenotem eh, v našem hospodářství a musíme ho bránit. A samozřejmě nemůžeme zavírat oči před těmi podvody, které se tady odehrávaly v minulosti. Takže nejlepší reakcí v tomto okamžiku je snaha znovu nastolit důvěru zákazníků. A uvidíme to na finančních výsledcích za tento a za příští rok, jak na to budou reagovat spotřebitelé. Jak je ovlivní to jejich chování, ten eh, skandál kolem Volkswagenu. A musíme udělat dvě věci. Musíme skutečně zavést ty testy reálných, za reálných podmínek jízdních a od září příštího roku s výhledem na tu dobu za dva nebo za čtyři roky, kdy eh, máme ty příslušné lhuty, by jsme tady v Evropě měli mít mnohem čistší dýzlové eh, motory. Samozřejmě, že víme, že tady některá voze jsou 20 až 30 let, ale měli bychom začít dělat rozumné kroky a to teď hned. A to je měření emisí za reálných jízdních podmínek. Já si myslím, že ta dohoda na technickém regulačním výboru byla dobrá, to dobrý kompromis, je to dostatečně ambiciozní, je to dobré pro životní prostředí, protože se čtyřikrát sníží za během pěti let ty emisní limity, ale Současně jsme to probrali s automovým průmyslem a ten nám říká, že to je dosažitelné, že to není něco, co by bylo nemyslitelné, eh, co by oni splnit nemohli. Automový průmysl eh, vynakládá hodně peněz na tyto účely, na vědu a výzkum. Je to jeden z nejmodernějších průmyslových odvětví v Evropě a to by mělo i tak zůstat, ale teď jde hlavně o to, jak nastavit znovu důvěru zákazníků, že to by mohl být obrovský problém. A ještě jednu věc bych chtěl uvést. Diskutovala jsem, probíral jsem to s generálním ředitelem Volkswagenu minulý týden ve Strasburku a chci to zopakovat tady nahlas. Na sice, že nemůžeme dopustit že by eh, na tom eh, mohli být eh, evropští spotřebitelé hůře než ti američtí. Já chápu, že hospodářská situace je odlišná v Americe a v Evropě, ale ty podvody byly stejné a měli bychom mít stejnou míru očkodnění pro evropské spotřebitele. Nevím přesně, jak se to vyřeší, ale Vím, že po té, co já jsem měl tuto schůzku s generálním ředitelem, tak eh, Volkswagen prohlásil, že nebude očkodňovat eh, spotřebitele v Evropě. S tím je rozhodně nemůžeme souhlasit. Panu Nikovi bych chtěla odpovědět. A sice to, mm, že mě to mrzí, že ten eh, proces je tak dlouhý. My ještě pořád musíme budovat naše kapacity. A čím odpovídáme ostatním, já eh, to vnímám jako svoji zodpovědnost. Ano, eh, ceny za energie, fungování toho trhu s energiemi, to spadá do našeho portfolia, já to nemůžu ignorovat a rozhodně ani nechci. A proto to vnímám velmi, jako velmi důležité téma. Kolaborativní ekonomika, ta s tím také souvisí, mám také částečně na starosti tuto problematiku. A také musíme dobře plánovat eh, budoucí vývoj, my to neustále sledujeme a hlavně monitorujeme vývoj cen za energie a v některých případech, a to bych chtěla říct také na adresu pana Helmera, v tom britském případě ceny energii pro ocelářské průmysl eh, ty nemají nic společného s evropskou regulací, ale z větší části eh, jsou tvořeny národními daněmi, které jsou příliš eh, vysoké. A my vám můžeme dát eh, informace o tom, proč ceny za energie v některých státech jsou tak vysoké, ale kolikrát to nějak nesouvisí s klimatickou politikou, ani s evropskou energetickou politikou, ale je to projev vnitřní regulací v daném českém státě, v tomto případě i Velké Británie. Já to chci říct velmi jasně. K generickým lékům eh, my to máme ve strategii ošetřeno, tam jsme eh, řešili otázku ochrany patentů a prodloužení té ochrany. Já se v tom angažuji osobně. Já jsem se setkal s nástupci farmaceutických a výrobců a těch generických výrobců. A plánujeme také eh, jakési sproštění pro výrobce těchto léků, což by mělo vést k vytváření tisíců eh, pracovních míst. Já vím, že teď mají problémy na globálních trzích, ale v naší strategii to a v našem pracovním programu to rozhodně je v tom eh, prováděcím programu. A co týče kolaborativní ekonomiky, jak asi všichni víte, tak v různých českých státech panuje rozdílná situace ohledem na tu sdílenou nebo kolaborativní ekonomiku. Můžeme o tom diskutovat, ale já osobně si myslím, že nemůžeme bojovat proti tomuto novému modelu podnikání, protože by to k ničemu nevedlo. Nemůžeme to nad tím vyhrát. Nové aplikace, nové způsoby eh, se objevují každý den a my musíme spíše najít řešení Eh, nějaké jednotné pro celou Evropskou unii, jak eh, to zohlednit, tento nový model podnikání. Jde o to, že tyto společnosti musí platit daně, aby to bylo spravedlivé, také k rozpočtům členských států a také jde o ochranu spotřebitelů, to se také musí tím vyřešit. Já nechci eh, předkládat nějakou novou regulaci, ale měli bychom vydat pokyny o tom, jak tou stávající legislativu vykládat a provádět. Týká se o měnice o službách a týká se také ochrany spotřebitelů, což spadá do portfolia komisařky Jourové. Je potřeba tedy říci, jak se to má aplikovat v případě tohoto modelu podnikání. Jsou to tedy soft opatření. cirkulární ekonomice, protože to s tím souvisí. A souvisí to s otázkou technických kontrol. O typovém schvalování chceme zabránit tomu, aby se lidé libovolně vybírali jurisdikce A potom jde také informační balíček o využívání zdrojů, o energetickou účinnost, o eh, recyklaci. Celé také důležité, a to chci zdůraznit, je to, aby um, to podpořil průmysl, těžký průmysl zejména a také organizace na ochranu životního prostředí, protože jde také o dosažení těch ekologických cílů, které jsou obsaženy v tomto balíčku. Ale průmyslové podniky s tím musí souhlasit a musí věřit tomu, že je to proveditelné, nemůže, eh, neměli by, měli ten pocit, že proti tomu musí bojovat. on the firearms directive. Směrnice o palných zbraních. Neozběratele, lovce, ti by neměli být eh, ti by neměli být nějak ohroženi eh, v tom svém koníčku, kterému já teda vůbec nerozumím. A ta současná situace v Evropě je taková, že musíme rychle reagovat a také jsme to udělali. Jde zohlednění té dramatické situace. Měli bychom řešit zásadní bezpečnostní aspekty, jednak je to eh, vysledování původu zbraní. Víme, že tady je také nelegální trh se zbraněmi, ale měli bychom vždycky vědět, kdo vlastní jakou zbraň a jak se ta zbraň pohybuje po Evropě. Potom jde o to, aby platila stejná pravidla pro deaktivaci zbraní. Že ve všech těch útocích, ke kterým došlo Charlie Hebdo, ale i Talis, i ty útoky v Paříži, ty zbraně, které byly použity, některé z nich byly koupeny legálně, nebo počástek koupeny legálně a potom sestaveny. A nebo byly špatně deaktivované, nebo úřady věděli, že, nebo měli eh, vědomí o nějakých reaktorných zbraních, ale pak se ukázalo, že se použili v těch útocích, takže je potřeba ten systém zefektivnit. Třeba ujistit o tom, že kdokoliv, kdo bude chtít si legálně koupit eh, zbraní, sběratele, nebo sportovní střelci, nebo eh, lovci, tak samozřejmě budou moci, ale to schválení musí dostat předem. To No, současná povolení zůstanou platná i nadále, ale v případě těch nově vydávaných povolení nebo licencí eh, by měl už fungovat ten nový systém a také bude úplný eh, zákaz poloautomatických eh, palných zbraní, jako jsou kalašníkovi pro soukromé účely. Pro soukromé osoby asi nemyslím, že je správné. Nebo ani asi nemusím to vysvětlat. A Dále ceny za energie a průmyslové podniky. ETS, k tomu tady můžu zopakovat, co už jsem říkala. Já zastupuji zájmy průmyslu a naprosto souhlasím s tím, že ETS má vliv na malé, středně velké průmyslové podniky. E, již v minulosti v roce 2014 bylo přijato určité rozhodnutí, které s tím souvisí. A ta rozhodnutí se teď eh, projevují. V Číně Já spolupracuji s paní komisařkou Malstrem. A souhlasím s panem Martanem, že bychom měli využít všechny obchodní nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili, rovné podmínky pro naše podniky i v ocelářství. tak bychom měli diskutovat o té otázce, jestli Čína má získat status tržní ekonomiky. Můžeme být otevřenou ekonomikou pouze, pokud i ostatní budou mít otevřenou ekonomiku. Neplatí to jenom pro ocel, ale i pro ostatní sektory. Pokud budeme mít eh, budeme mít otevřenou ekonomiku a udělíme Číně ten status tržní ekonomiky, tak to má samozřejmě celou řadu aspektů a eh, včetně toho průmyslového. On, on, um, eh, um, eh, uh, liberal professions. Uh, I said what I, what I said before at the IMCO committee. We have five... Svobodná povolání. Máme v Evropské unii asi 5000 regulovaných povolání. A e, to se združují potom, těto lidé se združují do různých združení v různých zemích. A většinou slycháme, že pokud se nějaká profese bude deregulovat, takže dojde ke snížení kvality služeb. Ale ta situace asi nikdy nebude dokonalá. Já vím, že v různých českých státech na to mají různé názory. Ale je potřeba na tom trvat, že by mělo dojít k deregulaci těchto profesí. Upravuje to evropská legislativa. A obecně není možné říci, že eh, když někdo vykonává nějaké svobodné povolání, nějakou profesi ve Španělsku, tak je to nebezpečnější, než kdyby tu stejnou službu poskytoval někdo jiný. V jiném členském státě. Víme, že se tady státy chrání své vlastní trhy. Chápu, že některé že jsou nějaké specializované profese, které je potřeba chránit, ale obecně si myslím, že bychom měli jít cestou deregulace těchto povolání. I think, mostly. If I, If I, if I, if I Um, if I, maybe on, on space and the, and the government. Pokud se eh, týče eh, tedy vesmíru a eh, řízení, a otázka je, prostě jak vůbec bude vypadat evropská vesmírná strategie. My jsme včera absolvovali debaty s lucemburským předsednictvím. Lisabonská smlouva už je několik let stará a Evropská komise má paralelní zodpovědnosti, pokud se týče vesmírného odvětví. My jsme vypracovali systémy velice úzké spolupráce s členskými zeměmi, eh, také se Švýcarskem a samozřejmě máme eh, Evropskou vesmírnou agenturu. Ale Evropská komise je institucí, která financuje téměř 100% činnosti ESA. Naše pozice je tedy velice jasná a nepřipustíme žádnou debatu. My prostě trváme na tom, abychom měli vliv a abychom eh, sehrávali významnou roli eh, také v tom, jaké služby bude tato agentura poskytovat. Děkuji. Děkuji, děkuji paní komisařko za vaši eh, velmi, eh, za váš velmi dlouhý výklad. Měli jsme tady řadu otázek a mm, poměrně hloubkovou diskusi. Strukturální, strukturovaný dialog je pro nás velice důležitý, hlavně aby tady eh, běžel pravidelně, měsíc za měsícem, poněvadž je důležité, abychom věděli, na co se komise chystá, jaké jsou zde činnosti. Musím říct, že eh, ty otázky šly hodně do hloubky a eh, předpokládáme, že eh, je také zúrožité ve svých dalších činnostech. Ano, děkuji, pane předsedo, a samozřejmě Eh, dostanete všechny písemné otázky na své, písemné odpovědi na své otázky a bude to daleko rychlejší než dříve. Ano, ano, výborně, děkujeme. A teď bezprostředně Uh, uh, well, thank you, colleagues. Děkuji vám, kolegové. Eh, eh, eh, nyní se chci omluvit všem tedy panu Dominiku Ristorimu, generálnímu tajemníku DG Energy, za spoždění. On zde už je nejméně 20 minut, čili my na jednu stranu jsme je nám velice líto, že jste musel čekat a na druhé straně jsme eh, rád, rádi, že tady s námi budete o to déle a můžeme absolvovat eh, hloubkovou debatu eh, našich témat. Tak, naši, náš bod se nazývá druhý seznam projektů společného zájmu. Pane generální řediteli, možná, kdybyste mohl eh, mírně zmínit také ten první seznam, poněvadž eh, pro ty z nás, kteří si už eh, příliš nepamatujeme, co bylo na tom prvním seznamu, tak to by bylo skutečně skvělé. Ale samozřejmě ten, ten druhý seznam je pro nás velice, velice důležitý a také pro nás eh, vnitřní energetický trh, eh, pro naši bezpečnost, pro klimatické záležitosti, prostě všechno to, co chceme do budoucna dosáhnout energetické eh, unie také. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Tak já jsem eh, velice rád, že tady mohl být, protože energetika, infrastruktura je pro nás velice důležitá. A já bych úvodem chtěl zmínit tři věci. Eh, především tedy dobře propojený trh je předpokladem toho, abychom dospěli do úplně integrovaného, konkurenceschopného a udržitelného trhu. Já osobně eh, se velice těším na kolektivní podporu, a pokud se týče dokončení energetického trhu. Za druhé, Evropská unie má jednu z nejpokročilejších sítí energetiky, jak plynové, tak elektrické a zároveň jeden z nejpokročilejších, nejpokročilejších regulačních rámců. Toto je naprosto jasné a mohu to porovnat na základě své účasti na mezinárodních fórech. Eh, my neustále eh, slyšíme poklony, eh, a to i od těch nej, eh, nejprestižnějších partnerů, pokud se týče obecně naší sítě. Za třetí, jak velmi dobře víte, naším klíčovým cílem eh, bylo eh, skoncování s energetickou izolací. A já vám s potěšením mohu říci, že pokud se týče tohoto aspektu, eh, tak to se nám v minulosti, nedávné minulosti, podařilo dosáhnout eh, významného eh, pokroku. Za dva týdny se chystáme do Vilniusu, kde budeme slavnostně spouštět důležitou, důležité propojení Eh, Litpol, což je Litva, eh, Polsko a také eh, Lotbalt. A to je mezi, mezi Švédskem a Litvou. Tím přibývá 1200 megawatů a znamená to také úplně nové propojení zemí, které byly dosud zcela izolovány od zbytku Evropy. S tím, že je zde i e, přístup e, do Skandinávie. To je jeden příklad. Třeba minulý e, únor jsme Minul v únoru jsme měli opět takovou inauguraci propojení Francie a Španělska přes Pireneje, čímž se zdvojnásobila kapacita propojení mezi Francií a Španělskem. A dalším nedávným úspěchem eh, byl podepsání nové smlouvy o novém propojovacím plynovém eh, potrubí mezi eh, Polskem a Litvou, v délce eh, víc než 500 kilometrů, což je velice důležité. Pokud se týče eh, nového seznamu eh, našich projektů, je tam tedy těch projektů 195. 195 nových projektů. Příprava byla velice dobrá, včetně spolupráce mezi eh, členskými zeměmi a regulátory. Eh, pokud eh, bychom to měli srovnat s prvním seznamem z roku 2013, je rozdíl asi takovýto. Máme zde 108 elektroenergetických projektů, 77 plynových a pak tam máme 7 eh, smart grid projektů. Eh, na tom novém seznamu je eh, o 52 těchto projektů méně. Proč? Protože zhruba třetina těch projektů už buď funguje, nebo bude fungovat ještě v letošním roce. A my jsme se také eh, soustředovali také eh, v, tom, eh, v takové energetice na ty nejzávažnější bariéry. A chceme mít samozřejmě co nejlepší rovnováhu mezi Eh, různými druhy energetiky a také v souladu eh, s pokračující transformací naší energetiky. Nyní několik slov k metodice. Eh, metodika se změnila posátně, podstatně v tomto. Zaprvé máme desetileté plány rozvoje. A pouze projekty, které jsou zahrnuty do těchto desetiletek, Eh, budou moci být na seznamu. Eh, za druhé, eh, a podpora, aby se určité projekty mohly dostat na tento seznam. Důležitou roli hraje regionální aspekt a to tak, aby, aby byla plněna kvalitativní i kvantitativní kritéria podle nařízení. A za druhé, poprvé tyto projekty byly vy, vybírány na základě analýzy nákladu a přínosu podle metodiky ENSO I a ENSO G, tedy pro elektroenergetiku a plynovou energetiku. Také eh, byla zapojena odborná veřejnost. Došlo tedy k veřejným konzultacím a ke konzultacím zainteresovaných stran. Také například eh, máme zde podporu nových eh, iniciativ jako obnovitelné iniciativy a to se znamená také spolupráce s nevládními organizacemi. Samozřejmě bereme různá stanoviska v úvahu a také konsensus eh, regionální síti. Eh, to je otázka eh, jednomyslné podpory členských zemí. To je samozřejmě nutné, protože měli bychom jednotně podporovat ty nejdůležitější energetické projekty. Co se týká přínosů těchto projektů, tak důležité je rozlišovat plynovou a elektroenergetiku. U elektroenergetiky je důležité to, že včasná implementace toho projektu umožní 26 eh, členských zemích eh, dosáhnout 10% propojenosti. Eh, přičemž Španělsko bude následovat velice s, s malým spoštěním. Eh, Čili eh, opravdu se tady ukazuje, že ta interkonektivita je skutečná klíčová, tak abychom mohli energetiku posílat po celé Evropě eh, bez překážek. Tyto projekty odstraní řadu chybějících, chybějících tedy spojů v Německu, Nizozemí, Belgii a tak dále. Důležité bude propojení mezi slovenském, maďarském, polském, německém, bulharském, řeckém. V Bulharsku se tedy regionální transmisní kapacita výrazně zvýší v Baltském moři eh, máme BENIP, což je, ten, eh, což je velký úspěch a budeme pokračovat dále eh, v eliminaci těch úzkých míst, těch chybějících propojení, tak aby, aby skutečně, abychom skoncovali se závislostí pobalských zemí na ruské síti. No a samozřejmě jde také o offshoreové sítě, protože eh, budeme mít eh, hodně, budeme mít určité interkonektory mezi eh, Spojeným královstvím a Irskem. Tady chystáme čtyři různé projekty. Co se týče plynové energetiky, projekty, se kterými počítáme, přispějí k diversifikaci dodávek Také eh, budeme rozvíjet eh, eh, skapalněný plyn, zejména v Středomoří. A důležité bude tedy zpřístupnění těchto zdrojů, to je velice důležité. A opět budeme zdůrazňovat klíčové projekty v těch nejcitlivějších oblastech takže například eh, eh, MidCat na západní Evropě, tak abychom umožnili eh, přenos plynu z jihu na sever a také, abychom usnadnili zvýšování výkonnosti trhu s plynem. Pokud se týče eh, středovýchodní a jihovýchodní Evropy, eh, tak tady budeme mít strategický nový energetický terminál v Chorvatsku, v Řecku. Eh, bude nový interkonektor Polsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko. To bude velice zásadní na posílení flexibility plynových dodávek v eh, těch zranitelnějších oblastech, no a potom samozřejmě po Baltí. Hovořím o téměř 60 projektech, které by měly být dokončeny do konce roku 17. Tyto projekty, a to je velmi důležité, Eh, budou dokončeny eh, v, rám, v našem regulačním rámci. Je, jak víte, je tady skutečně naší výhodou v Evropě, že zde máme jedno, jeden z nejlépe zregulovaných trhů, poněvadž eh, nedostatečná regulace, špatná regulace často může bránit v investicím. My usilujeme ještě o prohloubení transparentnosti a zjednodušení procesů. A chceme dokončit také ten nástroj Connected Europe eh, Facility, kde tedy eh, trh eh, tomu pomáhá, ale nestačí sám. A také samozřejmě pomoc z EFSI a strukturálních fondů. Samozřejmě chceme posilovat také bezpečnost, ale také konkurenceschopnost a lepší integraci na evropském společném energetickém trhu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane generální řediteli. Start uh, from the political groups representatives. Dáme slovo zástupcům politických skupin. Pan Karinč za EPP jako první. Ano, to byly eh, obsáhlé informace, dobře jste vysvětlil, kolik různých aktérů je do toho zapojeno a kolik těch projektů je. Já mám eh, jednu poznámku, jednu otázku. Aby mohl fungovat energetický trh v Ruské unii, tak eh, proto jsou důležité základní předpoklady, jako je ta propojení, o kterých jste hovořila, potom jsou to ty regulační překážky, které eh, pořád přetrvávají, přestože kolikrát už ta fyzická infrastruktura existuje. A proto mám jednu otázku. Poté, co by se dokončil ten druhý seznam CPI projektu, podle vás, kdybychom měli mít tu fyzickou možnost mít ten propojený evropský trh nebo ty regionální trhy, tak eh, bychom měli mít dostatečnou kapacitu eh, toho celkového trhu pro mm, s plynem a s elektřinou, anebo ještě bude potřeba nějaká další fáze nebo další kolo nových projektů. A moje otázka eh, týkající těch regulačních překážek je, jak velký to je problém a myslíte si, že bude možné postupně odstraňovat ty překážky společně s tím, jak se bude budovat ta infrastruktura. Za SAD kolega Nika. general director. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsed za slovo a děkuji mnohokrát panu řediteli za to, že se dostal mezi nám. Jsem velmi potěšen, že jsem se s vámi mohl setkat, že jsem vás mohl poznat, ale eh, Jedna věc mě mrží, že generální ředitelství pro energetiku nereagovalo na mé pozvání, pozvání mé osoby a výboru EDRY. A to jde o zprávu o rezervu pro tržní stabilitu. Dobrá, s tou zprávou to asi tím nebylo možné, abyste se dostavili, ale je tady takové vnímání, že DG Energy je takové, že se nezapojuje příliš do dialogu, že neposkytuje dobré informace. Já bych rád si od vás vyžádal jasnou odpověď. Jak jsem již uvedl, jsem velmi rád, že jste dnes mezi námi. Věnujeme se tématům, jako je například skladování energie, či tomu, jak zajistit, aby systémy energetické byly bezpečné dále, abychom měli větší podíl obnovitelných zdrojů energií v našem systému, zelené energie. Jaké jsou možnosti? Příliš o tom nevíme. Nevíme, mnoho o těch technických záležitostech. A já bych byla velice rád, kdyby se řekl, vážený pane poslanče, můžete si vzít ten či onen cíl pro obnovitelné zdroje například více než 30% a tím systémy neohrozíte, protože my máme ta či ona bezpečnostní opatření. Jinak máme možnost, jak skladovat energii, dále máme možnost eh, nějakých backupových řešení pomocí čistých energií a tak dále. To bych od vás očekával. My tady o tom stále hovoříme na výboru. Říká se, že backup neexistuje, že máme nebezpečné zdroje energie. U uhlí máme jakýsi face out, a já se tedy ptám, jak bude vypadat budoucnost v energetice. Včera jsme o tom také hovořili, hovořili jsme o tom v dlouhodobých smlouvách, o tom, jaký dopad to má na průmysl, eh, jak eh, jaký dopad má nestabilita cen na průmysl, jak podniky to mají zvládat, takovou tu situaci a jak si to představujete vy. Máte vůbec představu o tom, jak to bude fungovat? Například ty baterie, které by měly skladovat energii pro domácnosti. To je celá řada otázek. Neustále se otevírají další a další otázky a my bychom od vašeho ředitelství, pane generální řediteli, potřebovali odpovědi, které ale bohužel vůbec nepřicházejí. Měli bychom, by, byste víc mnohem aktivnější, mnohem více přítomní v této věci. Jak to tedy vypadá a jak vypadá to s tou studií ETS? Děkuji, pan kolega Tošenovský. A my, protože těch diskuzí o energetice eh, jsme již společně měli mnoho a ukazuje to na význam a, a i komplikovanost celého toho eh, celého provázaného energetického světa eh, v Evropě. Já jsem velmi rád, že hovoříte o tom, kolik eh, projektů právě v těch mezi interkonektory se podařilo zrealizovat. Ehm, já mnohé z nich znám eh, i osobně. Ehm, mě by zajímalo, jak vy odhadujete, vím, že je to velmi hrubý odhad, ale je to, eh, tak jak jste hovořil, v komplikovaném systému energetickém propojeném velké nebezpečí a to je pořád přetoky mezi zjednodušeně severem a, a jihem Evropy, kdy e, velké kapacity e, na severu Německa fyzikálními zákony jsou přenášeny e, eh, směr, směrem na Balkán a právě interkonektory by měly pomoci jak, jak zemím e, té jižní, jižní Evropy, tak e, té nestabilitě sítě, kterou, kterou to přenáší. Jak odhadujete, kdy se podaří skutečně skapacitnit eh, tuto síť tak, aby země jako Polsko, Česká republika nebyly vystaveny těm přetokům, protože to jsou transitní země, to nejsou eh, země koncového odběru. Eh, jak odhadujete díky těmto velkým investicím, že se to podaří vyřešit? Thank you very much, Mr. Erickson, on behalf of Greens. Děkuji, pan Erickson, za zelené. Děkuji vám za vaši prezentaci. Jak určitě víte, tak my jsme nedávno přijali rozhodnutí u zprávy, kterou jsem měl na starosti, o tom desetiprocentním cíli. Hm, proto je velmi zajímavé se podívat na ten seznam projektu? Mě teď eh, zajímalo, co si myslíte o následujících eh, bodech. Hlavní věc té zprávě je to, že chceme doplnit ty kvantitativní 10% cíl o regionální cíle, které budou více zaměřené na problémy které souvisejí například s těmi úzkými hrdly. Myslíte si, že to je správný postup, že to bude efektivní? A teď ty nejlepší dostupné technologie, I o tom jsme naposledy diskutovali a já osobně si myslím, že by to mohl být způsob, jak v některých případech zkrátit ty dlouhé přípravné fáze. A to, že se vytvářejí různé koalice proti provádění některých projektů, myslíte, že to je také dobrý způsob, který by mohl zkrátit všechny lhuty? A dosahovat výsledků co nejdříve, já si to e, myslím. Někdy jde o ty kapeláž a někdy o jiné věci. A potom a za třetí transparentnost, když se podívám na ten váš seznam, tak jsou tam i projekty, které nejsou eh, konkrétně uvedeny. To mě trochu překvapilo. A proto mě zajímalo, proč tak nekonkrétní projekty se na tom seznamu objevují. Pan Felikiotis Zague. Eh, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ριστορή για την παρουσία. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za udělení slova a také děkuji panu generálnímu řediteli, panu Ristorimu, za to, že se dostavil mezi nás projekty na tomto druhém seznamu mohou skutečně velice přispět k dosažení našich cílů, které se týkají zejména ukončení, z energetick, ukončení energetické izolace, lepší vyučování, využívání energie a snížení naší závislosti. Ten program je, myslím, velice ambiciózní Jde ovšem o to, abychom ho správně realizovali. A dále projekty, které se týkají východního středomoří, propojení, eh, sítí, ty konektory a dále eh, ten produktovod v východním středoměří. To jsou projekty, které nejenom přizbějí ke snížení izolace Kypru, ale také samozřejmě máme na mysli například plyn v tomto regionu. Ale co je důležité? Nejdůležitější je ta politická přítomnost, to, že ty projekty v tomto regionu skutečně bude podporovat Evropská unie. Region je to velice důležitý. A je důležité ho propojit v mnohem ohledu. Jde o to například, že Evropská unie prostřednictvím Kypru může být propojena s Izraelem a s dalšími státy v regionu. Já si myslím, že tento vývoj je důležitý. Eh, dobře víme, že došlo k, eh, v oblasti východního středu, středomoří k objevení nových ložisek, což by mohlo také zásadním způsobem snížit naši energetickou závislost. Já si myslím, že nejdůležitější, aby veškeré tyto projekty byly hlavně dobře zrealizovány. Tady je jistě ještě otázka financování. A možná by bylo vhodné vytvořit nějaký implementační program pro tyto projekty, speciální program. Děkuji. A teď jednotliví členové výboru, pan Blanco López. Děkuji. Bohužel řečník hovoří bez mikrofonu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče eh, Pirenejského poloostrovu, tedy Španělsko a Portugalsko, tady je skutečně zásadní, aby poloostrov byl napojen na zbytek Evropy. Já pocházím z Galicijska a tam máme několik velice důležitých interkonektorů, například eh, ze severu Galicie směrem do Portugalska. Ale chtěl jsem eh, vám položit jednu velmi specifickou otázku. V druhém seznamu projektu společného zájmu a je to projekt, který je na španělsko-francouzské hranici. Hovoří se tady o jakémsi všeobecném projektu, aniž se přesně říká, kde konkrétně ve Francii a Španělsku ten projekt má probíhat. A proto se ptám, proč tam nemáte nějaký přesnější údaj, neboť se zdá, že Španělsko nepřekročí 4% interkonektivitu a proto je třeba mít strategické projekty tak, aby se prolomila energetická izolace Pirinejského poloostrova. V magnetickém prohlášení se zmiňují dva konkrétní projekty, které jdou přes Pireneje. A já bych rád věděl, které projekty tady v tomto druhém seznamu má konkrétně komise na mysli. Děkuji, pan Zorino. Děkuji, pane předsedo. Tady jsme hovořili již mnoho o státních svátcích, máme státní svátek v Rumunsku, blahopřeji, e, také máme Den nezávislosti v Portugalsku. My jsme tedy získali naši svrchovanost 17. století, nač, e, tehdy jsme se zbavili vlády Španělska. A nyní ovšem chceme spolu pracovat se španělském právě v címu toho, abychom měli energetickou svrchovanost celého Pyrenejského polostrova. Já si myslím, že tady je enormní potenciál v tom, když budeme mít inteligentní síl, která bude zohledňovat celý jednotný trh, budeme tady mít dobré podmínky pro koncu. Konkurenceschopnost energetické synergie jsou zásadní, musíme zajistit jak zdroje, tak dodávky. A má otázka je tato. Když se tady dívám na konkrétní případ, eh, za který jsem již nesu odpovědnost, Eh, já jsem tedy byl odpovědný za sítě Pirinejském poloostrovu energetické, které musíme zreformovat, tak aby bychom byli konkurenceschopní. Na eh, Pirinejském poloostrově jsme na dobré cestě, ale některé věci chybí. Já se ptám. Může to být financováno pouze z programu pro propojení Evropy? či ne, to, co je tedy zde na seznamu. A pokud by tam byla nějaká soukromá iniciativa, bylo by možné učinit něco, s čím se zatím ještě nepočítá, co není naplánované, což je zásadní, totiž, že by tady byla možnost využít fond EFSI, či tato možnost tady není. Tedy jakým způsobem tento seznam je propojen dynamickým způsobem s e, ekonomickým rozvojem, s investicemi přímo v terénu. Děkuji. Thank you very much, And... Děkuji, pane kolego, pan Jörg. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, Děkuji. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych rád položil dvě otázky, ale nejdříve bych chtěl poděkovat panu řediteli. Bohužel tady máme velké spoždění u celé řady projektů, jednak z hospodářských důvodů a samozřejmě v první řadě za to nesou odpovědnost členské státy, ale já bych rád řekl Evropské komisi, že si přejeme, aby tyto projekty by byly zpravovány a implementovány efektivním způsobem. Ale jak již říkám, kritizujeme rovněž i samotné členské státy. Já jsem rozhodně toho názoru, že spolupráce mezi různými grémii musí být vylepšena. Jaké je spojení, propojení mezi PCI a regionálními seznamy, respektive mezi regionálními seznamy priorit? Tyto regionální seznamy mají přednost před ostatními projekty? To je tedy má první otázka. A ta druhá otázka, kterou chci položit, se týká energetické unie. I energetická unie má svou, svůj prioritní seznam infrastruktur, ano, to jsou ty takzvané ECIs, a Evropská komise plánuje další seznam, kde budou uvedeny projekty, které jsou ve společném zájmu a já se ptám, kdy bude k dispozici tento nový seznam a jaké bude to spojení propojené s tím původním seznamem PCI. Děkuji. Pan Kelly, děkuji vám. Eh, děkuji panu generálnímu eh, řediteli za velice zajímavé eh, podněty. Mě eh, zajímají eh, zejména ty projekty na seznamu, zejména ty plynové. Já musím říct, že my zde máme skutečně tady v mém valení obvodu nás zajímá, zajímají tedy ty plynové to CNG a jsme tady poměrně blízko Spojeným státům a Hovoří se o exportech eh, amerického do Evropy. Samozřejmě toto je eh, projekt, který byl velice důležitý pro eh, Irsko i pro Evropu. Jaké jsou tedy ty finanční a hospodářské, hospodářské přínosy, které nám to může dát? Děkuji vám. Pan Rubik. Äh, Chtěl bych äh, poděkovat velice panu generálnímu řediteli Ristorimu, neboť si myslím, že právě spolupráce v Evropě nám dává naši, naši šanci pro dobu budoucnost. Hovořili jsme před chvíli o GNS, o globálním navigačním satelitním systému a o agentuře, která se mu věnuje. A nyní jde mi o to, že, že máme různé agentury jako BEREC, AC, GNS které jsou velice eh, jaksi závislé na tom, aby dobře spolupracovali a proto také ve výboru SPO, STOA jsme se dlouho radili o tom, co můžeme tady proto učinit z vědecké stránky a Vytvořili jsme tu strategii sil a PIPE, totiž tady máme ty různá sila, ACER, BRE, GNS a všechny různé další které jsou závislé na tom, aby si poskytovali navzájem informace. Tedy ty jakási síla musíme propojit určitými potrubími, kde se e, bude jak si do nich plnit vědomosti, poznatky a budou se takto vyměňovat. To si myslím, že je zásadní pro vnitřní trh a pro veškeré další oblasti, které se s ním pojí. Toto by bylo, myslím, velice vhodné si tedy vytvořit i pro další oblasti a strategicky to naplánovat. Děkuji. Děkuji a pokud bych já mohl také přidat otázku, pokud se týče skapalněného plynu, jak říkal také pan Kelly, který nabývá na populary a v souvislosti s břidlicovým plynem z USA, eh, se nám podařilo celkem nedávno vytvořit globální eh, trh s plynem. To tady dosud nebylo, to platilo pouze pro ropu, ale ne pro plyn čili jsme v nových situacích. A e, mě by tedy zajímalo, e, jak je to s těmi terminály LNG, čili e, mě zajímalo mě počty a geografické rozmístění. A teď, teď si nespomínám ten termín, ale vy mě rozumíte, že ano. Můžete začít odpovídat na otázky. Thank you very much regarding uh... LNG. Co se týče LNG, <clears throat> tak jak asi víte, tak naše situace se vyznačuje tím, že máme ve většině Evropy fyzickou infrastrukturu, máme ve Španělsku, ve Spaném království, dokonce ve Francii, ale teď se snažíme vybudovat nové terminály nebo interkonektory tam, kde by to usnadnilo přístup k, eh, k plynu nebo k diverzifikaci dodávek zemního plynu. To je naprosto zásadní vzhledem k vývoji trhu se zemním plynem. Ten vývoj je velmi rychlý. Potřebujeme nové eh, výrobce, eh, kde jsou nejenom v Kanadě, Austrálii, ve Spojených státech, ale i eh, v Africe, v Azii, například v Egyptě, ještě mm, také v Alžírsku a mohli bychom mít velký prospěch z nové infrastruktury, tedy z těch interkonektorů a z nových terminálů pro LNG. To by mohlo velmi schopnět ten trh. A také by to mohlo pomoci těm nejvíce, eh, nejvíce ohroženým oblastem, jako je Chorvatsko, nebo Pobaltí, nebo Polsko. Týče to prvního bodu fyzických eh, propojení a regulačních překážek Musíme eh, skončit implementaci toho druhého seznamu luzejního plynu, abychom dosáhli 10%, 10% propojení všude. To je naše hlavní priorita. U elektřiny. Teď mluvím o elektřině. A dokončení těchto projektů by mělo usnadnit dosažení toho prioritního cíle. To je důležité nejen politické, ale to důležité také pro zajištění toku elektřiny z severu na jih a z východu na západ. A jsem také přesvědčen o tom, že to je tady důležité, je odstranění těch eh, stávajících úzkých hrdel, bottlenecks. Co se týče regulačních překážek, tady také musíme jednat. Musíme samozřejmě zkontrolovat, eh, nebo zajistit vynucení té stávající legislativy a také bude možná potřeba trochu legislativu upravit a proto do konce příštího roku chceme předložit velmi významný návrh, který se týká nového schématu trhu, tedy má to být soubor nových pravidel pro adaptaci té stávající legislativy. A dnes se to tady platí, platí to také ohledně eh, ukládání a e, rozhodně to tak nebylo před pěti lety. Před pěti lety jsme neměli 27% e, z obnovitelných zdrojů. Dnes máme mnohem větší variabilitu. A v tomto kontextu je ukládání naší hlavní prioritou. a to nebylo asi eh, v tom našem přístupu úplně zohledněno původně. Nám jde také o stabilizaci přenosové soustavy. Protože eh, ten model výroby elektřiny se tak eh, rychle mění. V roce 2020 asi 50 Eh, výroby elektřiny bude z těch variabilních, tedy obnovitelných zdrojů, což se také vyžaduje adaptaci pravidel, aby byly adekvátní té situaci. Protože ten trh eh, nezůstává pořád stejný a to se musí promítnout do toho legislativního aspektu, technického aspektu a tak dále. A proto je to tak všechno důležité. jak <clears throat> zajistit to eh, eh, propojení, ten tok ze severu na jih a tak dále a jak se vyhnout výpadkům eh, v případě těch dodávek. To bude také velkou výzvou a bude si to vyžadovat neustálou spolupráci mezi provozovateli přenosových soustav, distributory a regulátory. všechny tyto toky, které neustále narůstají, což je naším cílem, to půjde nad rámec toho současného přeshraničního obchodování se zemním plynem a s elektřinou. Bude se to vyžadovat nový model přeshraničního řízení toku za použití nových technologií, ale také musíme mít na, vždycky na paměti stabilizaci přenosové soustavy, zejména v těch špičkách. kdy bude jasné, že určitý podíl toho celkového objemu bude z těch variabilních zdrojů. Eliminace těch úzkých krtel, to si bude vyžadovat určité úsilí, bude to vyžadovat nasazení nových technologií co se týče transparentnosti. Jak se na to ptal jeden se členů. Tady máme některé nové iniciativy, které mají za cíl vytvořit nové seskupení TSO a některých nevládních organizací. Je jich celá řada. A tak bychom mohli vysvětlit širší veřejnosti, proč některé z těch projektů budou prospěšné nejenom z hlediska zabezpečení dodávek, jak o tom byla řeč na tom prvním zasedání je, e, fora pro energetickou infrastrukturu, ale my jsme také měli prezentace od eh, Združení TSO a od nevládních organizací. A to je důležité, je to možná ještě důležitější než nová regulace aby to byla situace, kdy to bude všechno dobře vysvětlené, že to dává smysl, že to je prospěšné ekonomicky a že to také zlepšuje naše zabezpečení dodávek a že to také eh, povede k vyššímu podílu obnovitelných zdrojů. A potom bude jednodušší se si vybrat tu nejlepší alternativu nebo ten nejlepší scénář, jak dále postupovat, ale Všechno to musí být transparentní, musí to být lépe vysvětleno širší veřejnosti, abychom překonali eh, ten odpor, který někdy panuje. Někdy eh, jsou pro některé regiony důležité určité projekty, které ale nejsou dostatečně předpřipravené, nejsou vyzrálé. Není to zanalizované. Takže tam potřebujeme nějaký konkrétní projekt, který bude řešit nějakou konkrétní potřebu a mohl by tedy e, znamenat diversifikaci a dokončení vnitřního trhu, ale ten projekt ještě není přesně definovaný. A proto také pořizujeme řadu různých studií a analýz a tato fáze je potřebná předtím, než budeme moci konkrétně uvést nějaký projekt a rozhodnout o finančních prostředcích. A <clears throat> to jsou tedy ty hlavní oblasti naší další práce. Mnoho projektů budou financovány tržně eh, na základě těch tarifů, které budou platit koneční uživatele. Ale tam, kde to není možné, což někde možné není, tak máme další možnosti Connecting Europe Facility. Tam jsou to relativně skromné částky. Ale také můžeme využít další možnosti. Strukturální fondy, také podporu EIP nebo FCI. Jak víte, my jsme eh, si stanovili tři priority v FC: energetickou infrastrukturu, tedy interkonektoru jako první, ale také velké projekty pro obnovitelné zdroje a, a některé projekty na energetickou účinnost. To jsou ty tři priority, které eh, je možné podpořit. Co se týče interkonektoru Portugalsku, španělsko Portugalsku? To je důležité, vy asi víte, jak výrazný byl ten nedávný pokrok. A rozhodující byl te, to byla ta Evropská rada v roce 2013, která rozhodla o nové energetickém rámci. Tehdy bylo dosaženo politické dohody na nejvyšší úrovni ohledně tedy toho propojení Francie, Španělská a Portugalska. Finalizoval se ideál, ale my jsme také připravili tu strategii pro TSO eh, ze z těchto třech zemí. A to získalo podporu na nejvyšší úrovni. A my teď tedy musíme dohlédnout na to, že se to v praxi provede tak, jak má a že se že tam budou ty dva projekty přes kromě toho velkého projektu v Biskajském zálivu pod mořem. Já jsem byl minulý týden v Madridu. Byl jsem s výkonem eh, výborem Pradelika diskutoval o těchto věcech. A také jsem tam byl, abych dohodl na to, že ta implementace proběhne co nejrychleji. Můžete počítat s tím, že na to dohlídneme. Což platí pro tyto evropské projekty, ale platí to také pro nové projekty na eh, výstavbu nových interkonektorů, například mezi Španělskem a Marokem, což je také velmi důležité a má to politickou podporu. A dále chceme věnovat velkou pozornost implementaci projektu, abychom zabránili prodlením. Jste se zmiňoval o některých prodleních, ale mě uklidňuje a plná podpora, kterou jsme dostali od všech členských států ohledně přípravy na té regionální úrovni. To je podle mě dobré znamení. A já jsem rád, že pan Rubik řekl to, co řekl, že to je velmi dobrá příležitost protože to bude mít eh, velký prospěch pro všechny. Pan Kelly se zmiňoval o VAT, a nejenom finanční prospěch, ale také eh, jde o solidaritu. A vy víte, že interkonektory a infrastruktura my musíme eh, zbližovat celou populaci, to je asi na tom kontextu nejdůležitější. Děkuji vám. John was very interesting. Děkuji vám, pane generální řediteli, bylo to velmi zajímavé, velmi podrobné a něco takového jsme potřebovali. Protože projekty, to jsou věci konkrétní a vše tady zasnělo. Nejspíš jste o tom mohl hovořit ještě Eh, déle, hodinku, možná i déle a jít do větších podrobností, ale no to teď nemáme čas. Já bych chtěl poděkovat také našim tlumočníkům, kteří tady s námi sedí déle, než se čekalo. Nicméně, kolegové, prosím, pamatujte, že v 15 hodin nám začíná společné zasedání s výborem IMCO o společném digitálním trhu a budeme všichni opět v této místnosti, čili 15 minut. Děkuji vám, pane generální řediteli.